Budeme tedy pokračovat. Je mezi námi také paní komisařka, paní Malstremová. Podíváme se na další zprávu na pořadu jednání, zprávu paní Lambert. Jede o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a paní Jean Lambert nám bez pochyby podá ty nejaktuálnější informace. Paní Lambert, máte čtyři minuty na to, abyste představila svou zprávu. Děkuji. Pane předsedo, nevím, jestli nabídnu něco inspirativního. Pochopitelně je to kontroverzní téma. Řada poslanců byla tak vyděšena, že ani nepřišla pohovořit, ale chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli a chtějí využít tuto příležitost a něco řekli. Chtěla bych poděkovat všem svým kolegům, stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali na této zprávě velice aktivně. Podařilo se nám najít společné vyjednávací stanovisko, skutečně to byla týmová práce. Chtěla bych poděkovat českému i švédskému předsednictví za velice otevřený přístup k tomuto tématu v rámci tohoto vyjednávání. Byli jsme skutečně schopni vyjednávat eh, otázky, někdy se nám dařilo dokonce prosazovat i naše názory, ne pouze to, co chtěla rada. Ale co se týče Evropského podpůrného úřadu pro otázku azylu, chceme zajistit eh, kvalitní rozhodování pro ty, kteří potřebují ochranu. Skutečně to může být eh, často otázka života a smrti těchto lidí. Tento systém v tuto chvíli ovšem nefunguje konsistentním směrem, eh, stylem eh, v členských státech. Jsou tady ohromné rozdíly mezi těmi nejlepšími a nejhoršími, což může vést k tomu, že ti, kteří chtějí naplňovat určité závisky, eh, budou podkopáváni těmi, kteří nejsou schopni naplňovat tuto politiku. V některých členských státech, které jsou pod velkým tlakem, mají pocit, že je zde nedostatečná solidarita mají pocit, že se nereaguje skutečně v rámci spolupráce. Co se týče fondu pro uprchlíky, tak vzniká silná spolupráce mezi členskými státy, což vede k pozitivnímu vývoji. Nicméně je také jasné, že v rámci tohoto postupného přístupu jsou určitá omezení. Z tohoto důvodu jsme chtěli zajistit neustálou podporu, konzistentní přístup, aktivní podporu zemím, které jsou především pod velkým tlakem. Budou zde konkrétní úkoly, které budou propracovány v rámci následující legislativy. V rámci vyjednávání Evropský parlament vůči tomuto úřadu pro otázky azylu ehm, chtěl zajistit především úlohu sociální společnosti a také e, spolupráci s UNHCR. Je důležité, abychom měli dobrý vztah s ředitelem, jeho jmenováním. V Evropském parlamentu jsme doporučili slyšení a pochopitelně bereme v potaz výsledky tohoto slyšení. Tento ředitel také musí se odpovídat relevantním výborům, za to že budeme muset bojovat a bude muset naplňovat konkrétní úkoly. Úloha Evropského parlamentu vůči tomuto úřadu se nyní probírá na interinstitucionální skupině. Já jsem zastoupená za Evropský parlament. Díky mým zkušenostem vidím určitou frustraci při vzniku tohoto nového úřadu. Dále solidarita mezi členskými státy. Chceme závazný mechanismus. Rada naopak chce, aby tato spolupráce byla dobrovolná a nakonec ten výsledek je takový neutrální. Nicméně budeme mít externí hodnocení tohoto úřadu, na to se těšíme a měli bychom se zabývat eh, dopadem tohoto úřadu na praktickou spolupráci. Co se týče tohoto konzultativního fóra, tak eh, členské státy budou mít dispozici skutečné odborné poznatky a máme pocit, že tyto informace budou velice cené. Víme, že některé členské státy mají aktivní vztahy s nevládními organizacemi a Chceme mít jistotu, že místní úřady, které často naplňují úkoly, které vyplývají z tohoto společného systému, budou mít příležitost, aby byly zapojeny do této práce. Čili jsme rádi, že budeme moci vdechnout více života do tohoto úřadu. Na závěr máme pocit, že tento úřad pro otázky azylu může sehrát velice důležitou úlohu při vytváření společného systému, který bude vysoce kvalitní, i když možná to jsme úplně nezohlednili v konečném textu bude důležité, že zajistíme vzájemnou podporu a důvěru. Členské státy by měly být zcela jistě otevření vůči tomu, jak může přispívat do tohoto systému také občanská společnost. Je to otázka spolupráce mezi členskými státy, není to otázka mezi institucionální spolupráce, ale je to skutečně Evropský úřad, který nyní vytváříme. Děkuji. A slovo nyní dostane paní komisařka Marstromová. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, já jsem velice ráda, že jsme se natolik přiblížili konečnému, konečné podobě eh, té, tohoto usnesení k eh, ustavení azylového úřadu. Rada i parlament eh, tomu věnovali mnoho sil. Byl to cíl, který si Evropa stanovila před mnoha lety a komise také eh, má velký zájem na tom, aby byl vytvořen systém, který bude stát na férových společných principech a na solidaritě. A to znamená na solidaritě s migranty, eh, se zeměmi původu a tranzitu a také s členskými zeměmi. Pro posílení solidarity mezi členskými zeměmi je důležitá praktická kooperace mezi různými orgány. A abychom tuto praktickou kooperaci eh, podpořili, žádalo se, volal se dlouhou dobu po vytvoření tohoto úřadu pro otázky asilu a nakonec v roce 2008 to bylo schváleno. Tento podpůrný úřad, jak víme, bude sídlit ve Valetě, bude poskytovat konkrétní podporu členskými zeměmi a bude se snažit vytvářet, spoluutvářet kooperaci mezi členskými zeměmi. Bude to znamenat školení příslušných pracovníků, jakým způsobem zacházet a vyřizovat žádosti o azyl a tak dále budou vysíláni expertní týmy, které mohou pomáhat například s registrací migrantů. Já bych chtěla poděkovat velice moc Evropskému parlamentu za podporu zejména paní Lambert, ale také panu Moresovi a také Evropskému fondu pro eh, uprchlíky a těm, kteří se zabývali vypracování zprávy na toto téma. Já tedy doufám, že už nás eh, čekají jenom poslední kroky, které povedou ke glskému otevření tohoto úřadu. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní přejdeme k řečníkům za jednotlivé skupiny a jako první pan Busutil za eh, stranu lidovou. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych také poblahopřát paní Labertové k její zprávě. Chtěl bych jí popřát hodně úspěchů především velice kvalitně spolupracovala se stínovými zpravodaji. EPP velice pozitivně vítá vytvoření tohoto úřadu a chceme podpořit otázky azylu. Myslíme si, že to je velice důležitý krok při vytváření a implementaci společné azylové politiky v rámci celé Evropské unie. Nyní trochu osobně jsem také hrdý, nejen spokojený, že tento úřad bude zbudován v mém hlavním městě, ve Valetě. Je tedy jasné, že evropská azylová politika musí být postavena na jednom slově a to je solidarita. Solidarita, která musí být prokázána vůči lidem, kteří přicházejí do Evropy, kteří žádají o azyl a kteří mají právo získat od Evropy ochranu. Tento úřad zajistí, aby tuto ochranu získali a musíme projevit také solidaritu vůči těm zemím, jak říkala paní komisařka, vůči těm členským státům, které čelí těmto velkým problémům a jsou zatím osamoceny. Toto břemeno není sděleno tak, jak by tomu mělo být, čili tato solidarita musí být aplikována v nejširším slova smyslu, protože má dvě strany mince. Jednak musíme projevit solidaritu vůči těm, kteří si ji zaslouží a vůči zemím, které se nacházejí pod velkým tlakem. Chtěl bych říct, že do této chvíle tento signál byl jasně pochopen, čili důležitost solidarity byla podtržena. Nicméně to se musí převést také do konkrétních kroků a v tomto ohledu Evropský úřad pro otázky azylu musí posílit tento princip, abychom měli skutečnou solidaritu, která by byla prosazována v praxi, abychom měli opravdovou solidaritu. To znamená, doufám, že tento úřad začne fungovat co možná nejdříve a pochopitelně bych vás chtěl ujistit, že Evropský parlament bude sledovat velice bedlivě jejich práci. Děkuji, pane Bosutile. Já bych jenom chtěl říci všem, těm malá, tomu málu, kteří tady zůstali, eh, prosím, snažte se dodržovat řečnický čas. A nyní dáme Eh, socialistickým demokratickým eh, slovům. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Lambert a také paní Mores za všechno, co odvedli a za několik dní, až se letecká situace opět vrátí k normálu, tak snad se nám podaří eh, učinit další kroky, které jsou potřeba pro úřad pro otázky azylu. Jsem tedy velice potěšená a těším se na vytvoření tohoto úřadu. Eh, bez pochyby tento úřad dokáže odstranit nedostatky nebo rozdíly mezi různými aktivitami členských států v oblasti azylu eh, a vlastně se povede dál to, co začalo v Tampere. Tampere. A doplní se to, co zatím ve stávajících aktivitách chybělo. Občanská společnost díky, konzul, eh, díky fóru konzultačnímu bude mít eh, také určitý vstup eh, do tohoto úřadu. Pomůže to řešit eh, otázky žadatelů o azyl. A musíme uznat, že samozřejmě tady je ještě určitá hořká pachuť pro Evropský parlament. Musíme politovat toho, že jsme nemohli se plně zúčastnit nominace ředitele úřadu. A tento ředitel se může zapojit do systému povinné solidarity mezi členskými státy, aby Eh, vlastně eh, se pomohlo zemím v okolí Evropské unie. Eh, pokud tady nebudeme mít ale závazný systém, tak jak bychom mohli dosáhnout našich cílů? Tato otázka je i nadále aktuální a budeme ji připomínat také Radě a komisi. Vytvoření tohoto úřadu vlastně ukazuje, že je potřeba mít společný azylový režim v Evropské unii. Všechny členské státy zatím stojí. V roce 2008 jsme tady měli prohlášení v tomto směru. Ale zároveň se zdá, že tyto členské státy, jak se na to zapomínají, když eh, jde o to, aby se učinili konkrétní činy a vytvořili společná pravidla. Eh, například rada velmi narychle přijímá určitá opatření eh, pro nelegální vstup do EU a některé asilové věci už jsou tam několik měsíců zablokovány. Takže e, toto e, jsou určité politické záležitosti, postupuje se represivně a já bych chtěla vyzvat členské státy, aby opravdu přikročili k tomu, abychom vytvořili solidaritu v Evropě. Je potřeba, e, aby lidé, kteří kvůli různým bariérám a problémům Nepodnikali stále nebezpečnější cesty směrem do Evropy, je potřeba tady poskytnout určité záruky pro žadatele pro azyl. Takže vidíme, že členské státy tady mají někdy velký odpor, pokud jde o určitá pravidla v oblasti azylu a jsou tady různé argumenty, které souvisí s náklady. E, zdá se, že společná politika a některá opatření by byla nepřijatelná během krize. Ovšem, dosud jsou to třetí země, eh, které jsou na tom vlastně hůře než my, které eh, řeší tyto věci, na kterých leží toto břemeno. Je potřeba rychle jednat. Por dos minutos y medio habla la... Děkuji, paní Guillaume, a nyní má slovo paní Veržá. Eh, dvě a půl minuty. Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegové, asilové právo patří k základním právům Evropské unie a nikdo by to nespochybnil. Ovšem evropská realita a členských států vyvolává celou řadu otázek v této oblasti. V roce 1999 Evropská unie začala harmonizovat politiku v této oblasti a dnes eh, vlastně můžeme říci, že počet žadatelů o azyl se snížil. Naše skupina by to uvítala, pokud by to znamenalo, že se vylepšila situace lidských práv ve světě, ale my všichni víme, že to tak není. Už jsme tady vedli debaty, které to dokládají. Od roku 2004 e, došlo k harmonizaci směrem dolů pokud jde o příjem asilantů, Jsou tady veliké rozdíly v praxi jednotlivých členských států a e, někteří žadatelé už vlastně dnes ani nemají možnost podat svou žádost. Pokud jde o počet e, žadatelů o azyl, e, tak ve Francii e, tam e, moc dobře vím, za co těmto výsledkům vděčíme. Stačí jednou doprovázet žadatele o azyl do příslušných orgánů, abyste věděli, jak situace vypadá. Stačí, abyste se podívali na to, jakým způsobem tito lidé musí předkládat nejrůznější důkazy eh, o mučení nebo eh, různých jiných věcech, které museli snášet. Ovšem eh, tento text nebo eh, tato událost vlastně vylepšuje asilové právo Evropské unie. Jde o vylepšení praktické spolupráce mezi členskými státy, vylepšuje se přístup k přesným informacím o zemích původu a to je velmi dobrá věc. Většina návrhů předkládaných Evropským parlamentem během prvního čtení eh, byla podpořena radou a víme, že to především díky švédskému předsednictví a my mu za to děkujeme. Dodala bych, že Švédsko je pro mě do určité míry vzorem a bylo by dobré, aby i ostatní členské země si vzali příklad ze Švédska v této oblasti. V druhém čtení jsme podpořili naši, naši spravodajku a já jí děkuji. Podpoříme ji i během plenárního zasedání a velmi bychom si přáli, aby tento krok vpřed představoval novou změnu eh, v této oblasti v evropské politice. Eh, protože Místo toho, aby Evropa byla pevností, tak bychom mohli přijmout žadatele o azyl, muže a ženy, které mají právo na azyl, jak říká například eh, umluva o lidských právech, kterou bez ratifikujeme. Děkuji mnohokrát. A nyní jménem EFD dáváme slovo panu Borgesiovi. Eh, Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. lidé zde hovoří o solidaritě ve vztahu k tomuto úřadu, ale také musíme hovořit o bezpečnosti. Pochopitelně jsou zde lidé, kteří usilovně pracují v této doméně, policejní složky. Já jsem například doprovázel karabinéry z Turína na jednotlivých výjezdech a bylo mi řečeno, že velice často tyto žadatelé o azyl mají falešné dokumenty. To mi bylo řečeno z úst celé řady policejních zástupců, čili musíme se podívat také na otázku bezpečnosti. A já si myslím, že bezpečnostní argument v tomto dokumentu není dostatečně zdůrazněn. Je to důležité, protože musíme zajistit, aby tento velice důležitý úřad, který má humanitární význam, zůstal takovýmto respektovaným úřadem. Nemůžeme dopustit, aby lidé procházeli tímto úřadem a přitom by měli falšované dokumenty nebo by nebyli vystaveni nějakému mučení nebo špatnému zacházení. Čili uvádí se zde, že musíme zajistit také spolupráci mezi členskými státy. Musíme zajistit, aby azylové systémy vzájemně fungovaly, ale myslím si, že to je dost vágní. V podstatě se zde uvádí, že tento úřad zajistí spolupráci se třetími zeměmi z technického hlediska, ale myslím si, že musíme zajít ještě dál. A také si ještě říkám, proč se nedíváme na návrhy, které překládají jiní, například i my. Měli bychom mít takovýto úřad, který by fungoval ve třetích zemích. Proč to neděláme? Podle mého názoru by bylo velice důležité mít i filtr přímo tam, protože bychom je, řešili tento problém velice přímo. Tito lidé musí naplnit určité požadavky, třetí země by nás podporovaly a Vytvoření takovýchto úřadů eh, v subsaharské Africe, v severní Africe, kde máme potom celou řadu žadatelů o azyl, by zcela jistě bylo ku prospěchu věci. Možná Evropský útvar pro vnější službu by se mohl také zapojit do této činnosti. Je důležité, abychom také pohnali k zodpovědnosti tyto země, které mají celou řadu žadatelů o azyl. Musíme také pamatovat na požadavky, které vyplývají ze středozemních moří, eh, zemí kolem středozemního moře, protože ty cítí skutečný dopad. Potřebujeme také více peněz, ne více byrokracie, čili potřebujeme více finančních prostředků, abychom vůbec tuto situaci mohli zvládnout. Například se hovoří o Švédsku, ale ta je míle vzdálená od Malty, Španělska, Itálie, kde se tyto problémy řeší. Musíme udělat vše pro to, aby tyto evropské členské země nesly také zodpovědnost a abychom dostali dostatek finančních prostředků. Děkuji vám, pane Borgeco. A nyní za nezařazené poslance pan Obemajer. Jednotné používání pravidel pro snížení Eh, in, in, migrace do EU a také pro podporu integrace azylantů. To určitě není špatná myšlenka. Přesto tady existují a přetrvávají pochyby, zda tento podpůrný úřad je vůbec nutný pro zlepšení situace. Jestli tady nezasahujeme příliš silně do kompetencí členských zemí, toto je další krok k evropské centralizaci protože celkově tady vidíme, že se usiluje o velmi vysokou úroveň služeb emigrantům, která se řídí podle těch nejvelkorysejších členských států v členské země. Nicméně tím, jak se neustále šíří pravomoci evropských agentur a za posledních pár let se to de facto strojnásobilo, zde tedy opravdu nevím, zda tento cíl eh, řízení migrace, něco trošku tam, něco trošku tady, to je, myslím, úplně špatně. Eh, migrace, eh, to je trvalý problém. A jsou tady další body, které si zaslouží kritiku. Jsou tady naprosto nereálné náklady na Eh, zadržování a na eh, zadržení před návratem. Eh, to jsou tak velké náklady, které má naše státní zpráva hradit a myslím si, že v, to, v této době, kdy je peněz málo, kdy máme velkou nezaměstnanost, že to skutečně nelze ufinancovat. To znamená, že tento azylový úřad není účelný, mohli bychom si ho ušetřit. Je třeba úplně od nova a úplně od základu promyslet eh, novou strategii, protože takto to v členských zemích fungovat nebude. Děkuji. A tím jsme vyčerpali seznam řečníků, kteří hovořili za jednotlivé skupiny a nyní budeme mít eh, Catch the Eye, pan Papa Nikoladu. Πράγματι είναι εξαιρετικά σημαντική η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Και... Pane předsedo, jde o velice důležitou věc, eh, toto eh, ustavení podpůrného úřadu pro otázky azylu. Je to, myslím, výjimečně důležitá věc. A myslím si, že to, že se má tento úřad umístit na Maltu, na jeho evropskou eh, zemi, tak to vykládá, tedy hovoří samo za sebe. Je velice důležité, aby v otázkách asilových členské země mezi sebou koordinovaly eh, svůj přístup. Skutečně musíme najít společný přístup, společné postupy, poněvadž v současné době existují v jednotlivých členských zemích velké rozdíly. Žadatelé o azyl v členské zemi pravděpodobně eh, bude mít eh, velkou šanci na úspěch v souladu s dohodou Dublin 2. Existují opatření, která vytvářejí větší tlak na některé členské země než na jiné a v této souvislosti existují také vyrovnávací opatření, mimo jiné uprchlický fond. A pokud jde o uprchlíky ze třetích zemí, Eh, kteří se dostanou do Evropy. Eh, je tady opatření tzv. realokace, což znamená eh, rozmístování těchto lidí na různá místa. V Evropě máme země, zejména v jižní části, kde je příliv uprchlíků silnější než jinde ale de facto nikdy jsme se nedožili iniciativy, eh, která by něco takového řešila. Domnívám se, že těmto aspektům je opravdu nutné věnovat pozornost, neboť tlak je obrovský. Já bych tedy rád to zavřel slovy, že skutečně je důležité, abychom měli mechanismus pro žadatele o azyl nejenom tedy z důvodu humanitárních, ale také z důvodu jiných, jako například snažit se odrazovat od nelegální imigrace. Skutečně je třeba najít způsoby, jak celou tuto problematiku komplexně řešit. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Bavton. Dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Vytvoření Evropského podporného úřadu pro otázky azylu jde naprosto, naprosto proti britskému opt-outu a v podstatě je to něco, co jde mimo Schengen. Máme utratit 40 milionů euro na vytvoření tohoto úřadu, na pracovníky a komise chce přijmout to rozhodnutí, které by mělo být ponecháno národním státům. Azylová politika je ohrožením britské svrchovanosti, co se týče kontroly hranic. Měli byste nechat na Velké Británii, ať si rozhodne, kdo má být přijat eh, do této země, protože máme velký problém eh, se přelidněním. Komise neposkytuje žádnou podporu, když eh, má Velká Británie problémy. Naopak chce vytvářet řešení naším jménem. 40 milionů euro by bylo lepší na vybudování nemocnic, škol ve Velké Británii. Také potřebujeme čistou vodu, pokud máme poskytovat skutečně dobrý, kvalitní život všem. 170 tisíc lidí eh, nebo žen eh, rodí ve Velké Británii. Měli bychom vytvořit nový úřad, který bude znamenat opět větší tlak na Velké Británii. V naší volební kampani veškeré politické strany slibují, že budou řešit problém imigrace, protože lidé doma chtějí, aby se tato otázka řešila. Ale co může dělat Westminster? když jsme součástí Evropské unie, protože v tu samou chvíli Evropská komise využívá svoji pravomoc, řeší otázku azylu. Opět komise prokazuje že nebere v potaz potřeby britských občanů. Je záměrem komise jít proti britskému optautu? Lidé Británii chtějí naprostou otevřenost a upřímnost, je to pro nás nesmírně důležité, máme je zastupovat, takže chtějí být informováni o tom, co plánujete. Děkuji. Kolega, llegamos, Děkuji. A nyní jsme tady uzavřeli seznam řečníků jednotlivých řečníků a teď začne postup Catch the Eye. A jediným řečníkem je pan Silvestris, který dostane slovo na jednu minutu a já skutečně po 60 vteřinách mikrofon vypnu. <clears throat> Non bisogna mandare di solidarismo. Děkuji. Vážení kolegové, paní komisařko, nepotřebujeme na solidaritu žádný úřad, který by měl postupo, podporovat nějaký postup pro to, aby se zjistila situace jednotlivých žadatelů. To je samozřejmě eh, jedna věc, ale eh, je třeba zaručit, že poněkud rychleji bude vyřízena asilová žádost pro toho, kdo na to má právo, ale ne pro ty, kteří to zneužívají. A dále bych chtěl stručně připomenout to, co tady už jednou zaznělo. Některé země, například Itálie, představují určitá vstupní dveře pro nelegální migraci do Evropské unie a u uh, žadatelů o azyl, nebo vlastně Itálie je tady historicky viděno, tedy tou vstupní branou žadatelé o azyl nebo uprchlíci si vybírají ty země, které jim jsou nejblíže a to je potřeba podporovat tyto země, protože mají největší příliv, největší nápor. A nyní má slovo paní komisařka, aby zareagovala na jednotlivé proslovy a potom bude hovořit paní Jean Lambert. Pane předsedo, já tedy skutečně cítím eh, silnou podporu pro vytvoření tohoto úřadu Eh, a to i z tohoto parlamentu a také od většiny členských zemí. A musím říct, že eh, komise nemá žádný záměr měnit britské výjimky. Také toto plénum bylo většinově vždycky pro vytvoření této agentury. A my samozřejmě víme, že se nacházíme v období, kdy máme v českých zemích eh, různé tlaky, ale toto má být agentura, která pomůže celé Evropě, eh, na východě, na jihu a tak dále. I když to, že úřad bude sílit ve Valetě, to není náhoda. Samozřejmě, že ne. Eh, tento úřad by se měl stát jedním z úhelných pilířů našeho imigračního systému a měli bychom mít společné standardy a poskytovat členským zemím pomoc tam, kde budou pod mimořádným tlakem a podobně. Samozřejmě, že je v konečném, eh, konečném důsledku na každé členské zemi, koho si dovolí pustit na své území. Eh, toto je ovšem pouze jedna část eh, imigračního systému. Eh, my máme celý asilový balíček a bohužel ty ostatní části se zatím nedaří prosadit. My doufáme, že se nám podaří v našem období posunout celou tuto problematiku dopředu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Malstrom. A nyní dám zpátky slovo eh, paní Lambertové, naší zpravodajce, na dvě minuty. Pane Děkuji mnohokrát. Chtěla bych eh, jenom vysvětlit dvě otázky, které zazněly. Bohužel eh, lidé už odešli, takže neslyší odpověď. Co je povinností azylu? To je jasně stanoveno v rámci mezinárodních umluv, ke kterým se připojili jednotlivě jednotlivé členské státy. To není to samé jako imigrační politika. A lidé by si to měli uvědomit, že tady je velký rozdíl. Ti, co mají obavy ohledně peněz, pokud to mohu tady udělat takový národní bod, národní vsuvku, například když máme žadatele o azyl z Iránu, z Iráku a já si myslím, že bychom měli investovat více do těchto lidí a uchránit je jejich utrpení. Dále k dalším bodům. Doufám, že zlepšením kvality celého systému v některých členských státech také zvýšíme vzájemnou důvěru mezi členskými státy a odblokujeme další části azylového systému. Také pomůžeme členským státům, aby věděli, že existuje podpora především, když čelí velké zátěži. Jak bylo zdůrazněno, některé členské státy jsou pod velkým geografickým tlakem, je tam velký příliv eh, uprchlíků a Často tyto země jsou mimo Evropskou unii, no pak se nachází jinde. Se zájmem jsem si vyslechla poznámku, že kolega chce dodatečnou podporu. Ještě k tomuto úřadu bohužel eh, jsem neobdržela žádné pozměňovací návrhy na toto téma. Také bych chtěla říci, že tento úřad nebude stanovovat žádný statut. Nebude přebírat úlohu členských států eh, v tomto ohledu. To znamená, Celkově vítám laskavé poznámky ze strany svých kolegů, vítám angažovanost všech, kteří mi pomáhali v této zprávě a doufám, že všichni se budeme těšit, nebo aspoň většina z nás se bude těšit na přestřižení stužky, až se bude otevírat tento úřad ve Valetě, který bude moci začít pracovat. Voy a cerrar el debate, no lo haré sin embargo. Děkuji, paní Lambert, a tím uzavírám tuto diskuzi ale předtím ještě dodám následující.